priority a měli bychom to udělat, pokud je o povinné požadavky a neměli bychom spoléhat na volitelné kodexy. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi Taylorovi a další za frakci EKR, pan kolega Van Dalen na jednu minutu.